Nechceme ztrácet čas, začneme bodem 8 na našem programu a to je dobrovolnictví v Evropě. Markus Korea je naším zpravodajem a dávám mu přímo slovo. Děkuji, pane předsedo. Zpráva, kterou předkládám, eh, v souvislosti s ní bych chtěl tedy poděkovat sekretariátu za solidní podporu. A já jsem se pokusil do této zprávy eh, zapracovat aspekty, o kterých jsme hovořili na minulém zasedání v rámci první výměny názorů. Zprávu byste měli mít k dispozici. A to znamená, že to tady nemusím předčítat. Možná jste to dokonce už sami četli. Chtěl bych potrhnout jen pár aspektů. Na předchozím zasedání jsme si už stanovili způsob, jak budeme pokračovat dál. čili jde o události v Evropském eh, roce voluntariátu, ale teď jde o to, aby eh, ta diskuse nezapadla spolu s tím rokem, eh, který se stává v minulosti. Prostě, aby ta diskuse probíhala dál. Máme před sebou četné výzvy, které musíme zvládat ve spolupráci s různými organizacemi, které od nás očekávají jasnou pozici. Jde například o schválení Evropského statutu dobrovolníka, o vytvoření institucionálního a právního rámce, o který bude možné se opírat tváří v tvář evropským i národním institucím. Chceme také eh, vyhodnotit kompetence, eh, kterých, eh, které si mladí lidé osvojují v rámci dobrovolnické činnosti. Jde také o další sledování vývoje v oblasti Evropského, Evropského sboru pro humanitární pomoc. A dále jde o další věci, ke kterým může docházet v rámci Evropské unie. Je třeba aktivizovat Evropské svazy, a já vyzývám členské země a komisi, aby vytvořili jednotné kontaktní místo, jednotného partnera eh, pro dobrovolníky, dále bychom potřebovali centralizovaný portál Evropské unie na zlepšení koordinace a taky pro výměnu zkušeností mezi dobrovolníky. Jednoduše a prostě je nám zapotřebí eh, osvědčených postupů a hm, doufáme, že tedy se nám podaří v tomto, podaří v tomto smyslu podpořit dobrovolníky a dobrovolnickou činnost. Příklady osvědčených postupů se pak snad budou moci využívat také jinde. E, je třeba, aby také národní koordinátoři lépe spolupracovali. Čili jde o to, co už jsem řekl, jednotné kontaktní místo. To je důležité pro e, místní organizace, tedy organizace na místním poli, místním měřítku, ale také Eh, vzhledem k Evropské unii úřady a orgány na všech úrovních eh, se musí snažit odvořávat byrokracii a případně vytvářet i daňové pobídky na doporučení některých kolegů. Jsem zde zapracoval eh, odkaz také na povinné pojištění dobrovolníků. Jde tady prostě o eh, pojištění, eh, pojištění zdravotní a vůbec zajištění dobrovolníků. Jde o to, aby členských zemích eh, se uznávalo také formální a neformální vzdělání, a jde o to, aby také dobrovolníci byli eh, lépe kvalifikovaní a dokázali lépe eh, čelit eh, povinnostem jim štělí v každodenním životě. Tolik obecně, jsou tam ještě některé další body, ale to tady nebudu celé opakovat. Konec konců každý si to může přečíst sám. Chci ještě jednou potrhnout, že je třeba eh, to podržet dále ještě přes to období eh, toho roku dobrovolnictví. Domnívám se, že jde o eh, důležitý důsledek toho Evropského roku. Jak jsem řekl, Většinu připomínek kolegů jsem zapracoval, eh, konzultoval také se stínovými zpravodaji a předpokládám, že poměrně rychle toto projde hlasováním, neboť je to téma, které není sporné, a téma, eh, kde se v podstatě zhodujeme. Prostě jde nám o to, aby Eh, ta dobrovolnost, to dobrovolnictví eh, mohlo eh, výborně fungovat. Mám pěkně. V prvom rádě se chcem určitě... Děkuji pěkně. Za prvé chci poděkovat Markovi za připravenou zprávu, je velice dobrá. A vidím, že Marko je skutečně nejlepší odborník Evropského parlamentu na dobrovolnictví. Je to osobou, která, rozhodně to osoba, která to prezentuje velice dobře. Vyhlcení Evropského roku je velice důležité, abychom věděli, kam jsme se dostali, protože to stále činnost, kterou není možná dostatečně ohodnocená. Je třeba poříci, že máme stále jednu pětinu obyvatel v Evropské unii, kteří se věnují dobrovolnické činnosti, 100 milionů, to je obrovská velká skupina, ale musíme je vědět, musíme je nějakým způsobem chránit. A já jsem rád, že během Evropského roku dobrovolnictví se podařilo vyřešit některé věci, například po Evropském roku vznikla z té Aliance pro Evropský rok dobrovolnictví organizace Evropská, organizace, Evropská organizace, tratina je předsedou a my jsme nesmírně rádi, že máme statutární organizace, která může pomáhat rozvoji této oblasti v EU. Jsem ráda, že v mé vlasti vzniklo daleko větší povědomí o této činnosti, to znamená, tento rok má velký smysl. Ty jsi si připomněl webové stránky, které třeba zložit. My máme webovou stránku, která se jmenuje dobrovolnictví KSK a pokud někdo chce dělat dobrovolnickou práci nebo řešit tyto aktivity, tak tam může uvést možnosti, kde se lidé mohou takových věcí účastnit. Vlastně tak pokud lidé čekají, pokud hledají nějakou podporu, tak se najdou přesně termíny a možnosti a organizace, která například nabízí možnost, že lidi mohou pracovat, na dobrovolné bázi. Tedy je to velice zajímavé a funguje to velice dobře. Osobně jsem měla před třema, dvěma týdny setkání s představiteli zaměstnanců na Slovensku ve velkých firmách a řešili jsme, jak by mohli zaměstnavatelé toto podpořit. A nejlepší bylo z mého pohledu jejich otázka, proč je to důležité vlastně. A to je to právě uznávání těch schopností a kvalifikací, které získají ti lidé například tyto práce v organizacích v oblasti mládeže. To je také dobrovolnická činnost. A tyto neformální vzdělávání, které poskytuje toto dobrovolnictví, je třeba nějakým způsobem ohodnotit. A také prezentovat že máme tyto skills, které takto můžeme získat. To je tedy věc, kterou bych tam zakomponoval do té zprávy ještě akcentovaněji. Další věc, a to se týká dobrovolníků v Evropské unii, a ty jsi o tom také hovořil a já jsem se o tom byla zmínila minule, to je sociální a zdravotní ochrana dobrovolníků, tedy vytvoření systému, aby dobrovolníci měli nějakým způsobem zabezpečení ne, když ne plné zdravotní pojištění, tak alespoň úrazové, pokud by během jejich výkonu něco se stalo, tak aby byly tyto osoby chráněné. To, domnívám se, je velice důležité. A další stejně důležitou věcí je řešení daňové zátěže, protože mnohdy se stává, že členské státy zdaňují příjmy, které získají příjmy, což jsou finanční příspěvky na náhradu výdajů. To znamená, že musí nějakým způsobem řešit daňové odvody, což podle mého názoru není správné. A nemusím hovořit o tom, jak důležité je dát víc financí do rozvoje dobrovolnictví, programu Erasmus Plus máme i nadále pokračování dobrovolnické možnosti v Evropské dobrovolnické službě pro mladé lidi a já jsem moc ráda, že to tam je, protože to pomáhá také evropskému občanství a to je v rámci Evropské unie věc velmi pozitivní. Mohla bych hovořit velmi dlouho, ale nechci. Tedy podporujeme tyto zprávy a budou tam jenom nějaké malé změny, které spíš budou mít doplňující charakter. Děkuji. Dě- děkuji. Marie Teres. Děkuji, paní předsedkyně. Můžeme ti, Marko, poděkovat za práci a nasazenou energii ve věci dobrovolnictví, které je důležité pro nás, pro všechny. Je to obohacující, potěšující, transformující zkušenost pro mladé, kteří jsou mezi školou a zaměstnáním dobrovolnictví rozvíjí eh, zvídavost a kompetence, představuje možnost práce na národní mezinárodní scéně, umožňuje se seznámit se strategiemi, které jsou užitečné pro profesní život a může vést také k sociálnímu začlenění, kdy člověk získá úctu k sobě a pocit užitečnosti. A to je nedocenitelné. Myslím, že každý občan v určité fázi by měl být dobrovolníkem. Nevím, jak to zařídit, není možné to vynucovat, ale taková dráha by měla být zdůrazňována a zejména u mladé, mladých bychom měli podporovat mladé, aby překonali například eh, nějak fázi, kdy se jim nedaří ve škole a musí opustit školu. Dobrovolnictví, měl bychom být schopni hodnotit vývoj dobrovolnictví, pokud, pokud máme to dobrovolnictví doprovázet a pokud se má stát vlastně institucí. Kterým aktivitám se dobrovolnictví nejvíce věnuje? Jaká je praxe dobrovolnictví v jednotlivých zemích? Je ta praxe stejná? Není. Závisí to na kulturních, strukturálních, legislativních faktorech. A jak to žádáš, Marko, snažme se zdůraznit eh, práci evropských dobrovolníků. Informujme o příležitostech o dobrovolnictví, které se občanům nabízejí. Od humanitární činnosti přes sport k sociální pomoci, práce pro mládež. Podporujme Evropany, aby se zapojovali do těchto aktivit. Děkuji. Merci beaucoup, Santiago. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedající. Já se připojuji k těm, připojuji k těm gratulacím Markovi, protože je skutečně expertem v této oblasti a provedl vynikající práce. Rád bych uvedl dvě věci a paní kolegyně Nevidlavá už se o tom byla zmínila. Je to otázka daňových pobídek pro, ND, pro NGO a pro svazy. A možná, že bychom také mohli hovořit o daňovém pojednání dobrovolníků, protože jsou to mnohé lidé, kteří dostávají nějakou nepatrnou náhradu za svou práci, znám to dejme tomu z oblasti sportu, ale vedle sportovních spolků jsou i jiné spolky a to může vést potom k tomu, že tyto spolky pak mají problémy s finančním úřadem, eh, pokud, ta, pokud pokud tyto věci nejsou, nejsou, nejsou správným způsobem vypořádány. A existují také amatérské služby, teď nemám na mysli ma- velké fotbalové kluby, nejbrž mám na mysli ty malé, kdy prostě zaplatí skutečně nepatrně, nepatrně málo peněz tomu dobrovolníkovi jako, jakousi náhradu. A potom je problém, když i z toho to se mají platit daně. Proto se nesmírně také raduju z toho, že se zde hovoří o pojištění. Dejme tomu, pokud někdo dobrovolně eh, dělá horské putování s dětmi a může nastat nějaký úraz a potom to může mít pro tohoto dobrovolníka hrůzné dopady, a to jenom proto, že pro jiné chtěl udělat víc než kdokoliv jiný. A z tohoto důvodu musí existovat pojistka, která takovouto dobrovolnickou činnost pokryje. To bylo to, co jsem chtěl říci. Ano, děkuji. Já mám malou otázku k bodu 8 tvé zprávy, které se píše za svůj názor, že že kompetence získané v dobrovolnou práci by měly být zapracovány do systému ETCF. Já nevím, co to má znamenat. Já také nevím, ne, jestli se tím mění také to, co já jsem chtěl, a to byl také mé petitum, totiž, aby dobrovolnické činnosti byly certifikovány na konci, aby to bylo, ano, účastnil se, prováděl a tak dále. A to by se mělo zapsat také do existujícího Europasu, protože tam jsou diplomy, certifikáty a tak, které člověk získal během informálního studia. A když jsme to v roce 2005 prosadili, tak jsme chtěli také, aby rovněž činnosti v dobrovolné, aby ty dobrovolné činnosti tam také zapadly. Komise to tehdy neprovedla a já se domnívám, že tento pas bychom měli takto rozšířit, protože pokud jednáme s formálním a neformálním vzděláním tak rozdílným způsobem, tak by to ukazovalo, že jsme také nepochopili, co je zapotřebí. Měli bychom se tedy pokusit napsat tento článek tak, aby to odpovídalo současné potřebě, totiž to, že díky dobrovolnické činnosti získáme skills, schopnosti, které by potom měly být taky zahrnuty do evropského pasu. Komise? Ne, nemáte nic. Takže Marko. V zásadě jsem chtěl Evropské komisi poděkovat ale ne, tedy vážně. Bod osmý. Paní předsedkyně hovořila o tomto bodu číslo 8. Evropská komisa má určité problémy s Europasem. A v každém případě bychom to měli zapracovat do systému akreditací. A pokusíme se o to tak, jak jsme to už jednou chtěli provést, byť se k tomu komise vyjádřila negativně. Chtěl bych kolegům poděkovat za jejich příspěvky. Zdůraznili jste tady některé důležité body, které se nyní také dostaly do zprávy. v, v příštím týdnu očekáváme, respektive v příštích týdnech, očekáváme ještě další pozměňovací návrhy. A zde očekávám víceméně rozsáhlou jednotu stanovisek právě v tom smyslu, že musíme těm dobrovolníkům říci, že jsme zajedno v jejich podpoře, že jim děkujeme za činnost, které, kterou provádějí a možná, že by bylo možné v tom či onom ohledu můj text ještě přizpůsobit. Já udělám pozměňovací návrh, který se bude týkat bodu 8, ať už to komise odmítá nebo ne, to je nesmysl. A do toho, jak to má být vyhodnoceno do toho systému ETT, to je obsahově špatně, to prostě nejde. Jde to pouze v tom smyslu, že si položíme otázku, jde jenom o to, aby se to zapsalo do Europasu. Pokud to nechcete, tak to musíte zdůvodnit. Dobře. Potom máme 5. září je deadline, ale lepší by to bylo udělat ještě před létem, abychom to nezapomenuli a hlasovat potom budeme 17. října, nebo ne? Ano, 17. října. 17. října o tom budeme hlasovat. Souhlasíte? Výborně. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. A se to v pekli Public Sector Websites. Pan Barol, máte slovo. Köszönöm a szót, elnök asszony. Igen, tisztelt kedves kollégák. Paní předsedající, kolegové, především dovolte, abych eh, poděkoval za vynikající spolupráci ze strany Eh, poradců EPP a našeho sekretariátu. Návrh eh, k směrnice o dostupnosti webových stránek veřejné zprávy eh, byl komisí předložen již v roce 2012. Cílem je, aby webové stránky veřejné zprávy byly dostupné. To znamená, že komise bude zavádět jednotné požadavky na dostupnost u asi 12 typů webových stránek a mělo by to všechno platit od roku 2015. Takto eh, to bude v souladu s Evropskou úmluvou o postižených osobách. webové stránky by prostě měly být eh, všem lidem dostupné a zejména postiženým pomohou výrazně ke zvýšení kvality života a dostupnosti služeb. Přístup na úrovni členských zemí není koordinovaný a jakožto zpravodaj vám nyní mohu podat přehled několika doplnění, která navrhuje tak především typy webových stránek. To je ta doporučená dvanáctka ze strany komise. Toto se týká pouze určité třídy veřejných orgánů. Zpřístupnění těchto webových stránek eh, se eh, bere jako takový spouštěč laviny pro webové stránky dalších druhů. A rozlišuje se tady také, eh, odlišují se stránky třeba také vzdělávací. Momentálně se eh, výbor, tedy zpráva komise týká pouze terciárního vzdělávání. Ale vzhledem k tomu, že obyvatelstvo stárne, eh, bylo by dobré, i kdyby se eh, to zpřístupňování odhrávalo z hlediska nejenom lidí postižených, ale také seniorů. V jejich případě je totiž nebezpečí izolace a osamění. Jinými slovy, navrhl bych, aby příslušné Eh, příslušné orgány vyvinuly uživatelsky přívětivá prostředí a technologie. Já bych vás tedy prosil, abyste jako výbor podpořili moje doplnění. Na druhou stranu eh, výměna názorů se již odehrála ve výboru IMCO a my jsme tady spolu s Adamem Košou, Filipem Bulárem, Roberto Angeli eh, doplnili ještě další záležitosti, eh, které jsou navíc oproti eh, Kisově zprávě. My jsme přesvědčeni, že bezpečnost informací a ochrana dat je důležitější a důležitější. Například bychom chtěli také zvýšit zabezpečení webových stránek a také zlepšit jejich přístupnost. Také bychom rádi se trošku vyjádřili k obsahu těchto webových stránek, Eh, zdůrazňujeme důležitost politiky elektronické inkluzivnosti. To by byly doplňky eh, k iniciativám, jako je Evropská digitální agenda, mládež pohybu a tak dále. prohlášení Evropský, Evropského parlamentu z eh, října 2011 obsahuje také určité prvky, které bychom rádi zdůraznili. Domníváme se, že je důležité také zmínit v několika místech v tomto dokumentu znakovou řeč, čili takto chceme upravit tento dokument. Celkově ovšem můžeme říci, že návrh směrnice o dostupnosti a přístupnosti eh, webových stránek eh, veřejného sektoru je eh, dobrá, je to dobrý dokument, ale jsme schopni ještě trošku vylepšit. Děkuji vám a jsem připraven odpovídat na vaše otázky a přijímat vaše podněty. Kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Nikdo se nehlásí, tak dáme slovo komisi. Zatím se nikdo nepřihlásil, takže dám zaprvé slovo komisi. Možná komise by k tomu mohla něco říci. Prosím. Uh, Jens Niemann Christensen. It's, it's okay? No? Is er nicht? No. Nix. I'm sorry, I'm Joost van der Vleuten. Ah, wunderbar. <laughs> Jmenuji se Joost van der Vlute. Děkuji vám za možnost eh, poskytnout eh, první úvahy na toto téma. Nejdříve chceme poděkovat výboru za konstruktivní práci a hluboké pochopení tohoto tématu. Pokud jde o cíl celého návrhu, určitě jsme zajedno. Co se týče technických eh, jemností, existují, jsou na stole kvalitní návrhy, které budeme zkoumat. Děkujeme zpravodaj i výboru právě za to. My se jasně připojeme k pokusu, který zde pro, probíhá, začlenit tento návrh do již existujících politik Evropské unie, pokud jde o elektronické začlenění osob s postižením a dalších. Jde o to, zda to vše by mělo být zapracováno do tohoto návrhu, anebo zda to bude řešeno odděleným opatřením. A méně důležitý komentář bude, že audiovizuální obsah je již pokryt technickými požadavky normou VEGA, která je navržena touto směrnicí a je pokryta také samotnou směrnicí. A co se týče návrhu pro rozšíření působnosti, nejste jedinou institucí, která navrhuje něco podobného, navrhuje pokrývat mnohem širší počet internetových stránek. A tady úvaha komise byla taková, že tento návrh by měl být eh, co možná nejsevřenější a současně efektivní, aby to představovalo co nejmenší zátěž pro země uplatňující tento návrh. A právní návrh, právní základ je tedy působení na trhu. Tedy vše, co by mělo přispět k rozšíření dostupnosti těchto služeb na trhu. A je to také charakterizováno velkou nejistotou, jak co se týče poptávky, tak poskytování přeshraniční na trhu. A ta myšlenka je v pozadí tohoto návrhu. Pokud pokryjeme těchto 12 typu internetových stránek, které by již měly existovat ve všech zemích a které poskytují služby, které jsou relevantní pro občany, tak by to stačilo pro vytvoření kritického rozsahu a došlo by k přelivu do dalších služeb pro občany. A proto je důležité aby tento trh přestal být tak roztříštěný. A potom je to otázka, kterou jsme zatím nedořešili, avšak máme pocit, že by tu mohl nastát spor mezi pozměňovací návrhy 6 a 10. Nikoli co se týče cílů, které, kterých má být dosaženo, ale toho, že jeden navrhuje členským státům rozšířit působnost na internetové stránky s kulturním obsahem a druhý navrhuje členským státům to učinit a ten druhý uvádí, že směrnice sama o sobě bude pokrývat, eh, bude pokrývat internetové stránky nabízející kulturní aktivity. A myslím, že je třeba to ještě promyslet a může to být obrovský překryv. A hrozí, že vytvoříme vlastně rozpor, kdy budeme jednu věc navrhovat a na druhé straně to budeme ukládat. Celkově za to vám děkuji za velmi konstruktivní návrh a pozměňovací návrhy a budeme je pečlivě zkoumat. Děkuji, paní předsedkyně. Vielen Dank. Děkuji. Ano, takže tady jsme zajedno. A tím pádem tento bod můžeme uzavřít. Děkuji, pane zpravodaji. 5. září je deadline a potom 17. října se bude hlasovat. Souhlasíte? Takže se dostáváme k bodu 11. Any other business. Další. Máme někde něco dalšího? Není tomu tak. Tím pádem normální zasedání uzavírám všem kolegům a kolegům, kteří už tady teď nemusí být nebo nesmějí být. Tak všem vám přeju krásné prázdniny a uvidíme se nejpozději 5. září, abychom hovořili o doplňcích k rozpočtu a změnám. Tady uvidíme, tam to bude ta naše téma tam. To znamená, všem, kteří jste tady a kteří sedíte kolem, vám přeju krásné prázdniny, užijte si to. A v tuto chvíli oficiálně uzavíráme, pouze tlumočníci smějí zůstat a v tuto chvíli budeme hovořit o Creative Europe program a bude to krátká diskuse s stínovými zpravodaji. Děkuji všem.